a podle článku 137 odstavec 2 jsem obdržel od výboru Envy žádost o stanovisko ECOSOKu, e, týká se to Eh, ekologické legislativy v oblastech, kde jsou velké nedostatky, pokud jde o kvalitu odpadu, vzduchu a vody. A pokud nějaká po, hm, hm, do 24 hodin nějaká politická frakce nebo počet, určitý počet poslanců nepředloží námitku, tak toto bude odsouhlaseno a eh, jinak se bude muset o tomto hlasovat.